Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně, kolegové, měli bychom svižně pokračovat s naším zasedáním. Máme nyní pořad jednání číslo, pod pořadu jednání 7. Jedná se o představení návrhu komise na zřízení Evropského sboru Solidarity. Ráda bych srdečně přivítala pana komisaře Tebora Navračiše a pana komisaře Güntra Oettingera, také Michelle Reichertzovou, generální ředitelku. Všichni víte, že tato iniciativa byla um, uvedena v život v prosinci předsedou komise panem Junkrem. Smyslem je, aby mladí lidé mezi 18. a 30. rokem života měli možnost um, zlepšit si jazykové schopnosti a také nabít eh, cené zkušenosti a prostřednictvím své činnosti v sol, ve sboru Solidarity um, jak se, jít příkladem při naplňování evropských hodnot eh, solidarity. Na základě eh, nedostatečného a jasného právního základu je zapotřebí ve toto první fáze implementace Evropského sboru Solidarity eh, byla v současné době financována z evropských programů a finančních zdrojů. Vážení komisaři, každý máte 7,5 minuty a pokud se nemýlím, tak návrh, který nám dnes chcete představit, byl schválen teprve před několika minutami v kolegiu komisařů, takže jste, tak s prvními, eh, kteří uh, mohou o tomto plánu informovat a my vám můžeme přislíbit, že v parlamentu budeme uh, jednat uh, zásadně a také rychle. Je jasné, že nyní je, tak říkajíc, potřeba vypustit eh, páru a musím říct, že budeme také muset brát v úvahu příslušná, příslušné postupy v parlamentu. A samozřejmě to všechno věci protahuje. A víme velice dobře, že pokud jde o kompetenční spory či o Eh, určité konflikty mezi výbory, tak to jednání, celé to řízení eh, mnohdy je zpomalené. Takže se budeme snažit, aby vůbec k takovýmto kompetenčním sporům nedošlo a abychom, jak jsem řekla, jak zásadně, tak rychle mohli toto řízení dokončit, abychom se dohodli s radou, což je samozřejmě také druhý důležitý předpoklad. Nicméně nyní vám předám slovo. Nevím, kdo by rád začal. Pan Oettinger? Paní předsedkyně, milé koleg, milí kolego Navračeši, paní grány ředitelko, dámy a pánové, jsem velice rád, že vám mohu stručně představit stav věcí. A to, co dnes eh, odsouhlasila komise. Jedná se o vytvoření právního základu pro Evropský sbor Solidarity. Je to nabídek, nabídka, kterou chceme učinit mladé generaci Evropanů. Chceme vytvořit stabilní základ, na kterém by mohli projevit svoji připravenost eh, v evropských týmech nabízet solidaritu. Samozřejmě stavíme na rozmanitých zkušenostech eh, nejrůznějších nevládních organizací, různých mládežnických svazů, projektů mládežnické práce v regionech, v obcích. Také stavíme na dalších věcech. A také bychom si přáli, aby tato práce e, byla opatřena takovou evropskou nálepkou, aby působila přeshraničně a aby také byla doprovázena dostatečnými finančními prostředky. Je to třífázový plán. V té první fázi se ocitneme, jsme v současné době, kdy se vlastně tento program financuje ze stávajících zdrojů. A v současné době jsme obdrželi žádosti již od 30 tisíc mladých lidí, především z jižní oblasti Evropy. A chceme, aby se mohli do své práce pustit co nejrychleji. Dnes komise odsouhlasila návrh právního aktu a ten bude představovat právní základ pro druhou fázi pro časový rámec 2018 až 2020. Předpokládáme, že bude vypracován právní akt, který bude obsahovat hlavní právní a materiální věcné zásady, které budou definovat tento Evropský sbor Solidarity a které také nastíní jeho kvality. Bude to také prostředek, jak zajistit finanční prostředky. Jedná se o 341 milionů, které budou využity během tří let. V roce 2018 to bude 119 v roce 2019 134 a v roce 2020 to bude 120 milionů. Abychom mohli nabídnout solidní eh, finanční základ, potřebujeme důvěru našich partnerů. Mohu uvést, eh, uvést jako příklad eh, Červený kříž ze Španělska a další organizace, eh, které budou moci fungovat eh, pod záštětou tohoto Evropského sboru Solidarity. Třetí fáze zatím není připravena. Eh, bude zakotvená do příštího víceletého finančního rámce. Finanční eh, rámec po roce 2020 to bude pěti až sedmi letý eh, časový prostor eh, a opět tam budou dvě fáze. Nechceme některak poškodit stávající programy, Mohu tady uvést Erasmus plus, eh, který eh, se, který právě slaví své jubileum, který je vynikajícím příkladem takovéto činnosti. Chceme zajistit eh, vysokou kvalitu tím způsobem, že tento Evropský sbor Solidarity bude disponovat známkou kvality a všechny partnerské organizace, všechny podniky, které budou s spojovat eh, eh, mladé lidi a budou jim nabízet možnost uplatnit se, eh, budou muset naplňovat, ty požadavky, naplňovat požadavky této známky kvality a naplňování této, těchto požadavků bude také ověřováno tak, aby bylo možné zajistit tuto kvalitu a abychom se mohli věnovat kontrole jeho naplňování. Ehm, před Velikonocemi jsme měli zasedání s několika z ty účastníky, kde zazněly zcela jasné požadavky ze strany parlamentu. A my se samozřejmě budeme snažit, abychom tyto požadavky ve svém návrhu právního aktu naplnili. Ehm, před několika dny jsme hovořili o stavebních eh, kamenech tohoto plánu na radě a setkali jsme, jsme, jsme se s velice pozitivní odezvou. Je mi jasné, že v parlamentu, kde je řada výborů, to bude složitější. Pokud by bylo možné to uh, odsouhlasit ještě před rokem 2017, tak by vlastně bylo možné využít ještě eh, rozpočtu do roku 2018. Já jsem eh, si nechal představit eh, návrh rozpočtu na období po roce 2018 a tam je jasné, že těch téměř 90 milionů z roku 2018, které budou využívány na tu druhou fázi, mezi lety 2018 až 2020. Další důležitá věc, prostřednictvím eh, této nabídky samozřejmě nechceme některát konkurovat pracovnímu trhu. V žádném případě nechceme žádnému zaměstnavateli ehm, nechceme někoho vystavovat eh, situaci, kdyby eh, musel dávat přednost mladým lidem chceme eh, zachovat eh, určitou jistotu na pracovním trhu v tomto ohledu. Jsme velice otevření, pokud jde o možné projekty, ať už to bude oblast kultury, eh, či ochrany kulturních statků, ochrana přírody, integrace, pomoc sociálně slabým, uprchlíci a jejich začlenění do společnosti. To jsou všechno témata, která budou spadat do tohoto, do tohoto projektu a mladí lidé se budou moci eh, uplatňovat ve všech těchto oblastech. Já mám určité očekávání. Doufám, že účastník programu Evropského sboru Solidarity eh, bude schopen eh, prokázat, že je Eh, ochoten přispívat eh, k naplňování hodnot solidarity a že eh, vlastně jeho činnost v tomto Evropském sporu solidarity nebude některak na úkor jeho kariérnímu postupu. Je zapotřebí, aby se lidé, kteří budou působit v Evropském sboru solidarity, rozvíjeli v oblasti kultury, v oblasti jazykové a to bude vytvářet přidanou hodnotu pro mladou generaci. Samozřejmě ta přidaná hodnota eh, bude i pro nás, ale především pro mladé lidi, kteří se budou účastnit na tomto projektu. Rád bych vám poděkoval za vaši ochotu ke spolupráci a každopádně budu mít zájem na jakýchkoliv debatách během příštích týdnů. Velice děkuji, pane komisaři Ettingere. Eh, nyní pan komisař Navračič, prosím, máte slovo. Děkuji navážu na komisaře Ettingera. Evropský sbor Solidarity je projekt hmatatelné solidarity na evropské úrovni. A možná si vzpomenete, že myšlenka Evropského sboru Solidarity se narodila jako reakce na referendum o Brexitu ve Spojeném království. Protože jak nabízejí analýzy, modely, hlasování se mění ve věkových skupinách a na základě sociálně ekonomického prostředí. A v těch městských prostředích mladší voliči, proevropštější voliči tedy zastávali tuto pozici stále výrazněji. A naše zkušenosti s Erasmem a s Erasmem Plus byly takové, že Erasmus skutečně znamená rozdíl, že skutečně Erasmus může rozvinout smysl pro evropskou identitu. Má hmatatelné prvky studentské uh, mobility a dobrovolnictví a je třeba dát příležitost pro dobrovolnictví na základě e, specifického programu s většími prostředky, se specifickým právním rámcem, abychom zapojili více mladých lidí, aby zažili evropskou identitu a evropský životní styl a evropské dobrovolnictví. A proto my jsme vytvořili první systém v rámci systému Erasmus. Vytvořili jsme portál, který funguje jako one-stop shop, kde je nabídka na jedné straně portálu. Nevládní organizace mohou zasílat své nabídky pro dobrovolnictví a je tu také strana poptávky, kde mladí občané mohou se zaregistrovat a mohou žádat o dobrovolnictví nebo profesní zkušenosti. Zatím jsme měli 30 tisíc mladých, zejména z evropských členských států, 5352 osob z Itálie, 4470 ze Španělska, 2836 z Portugalska. Takže ty první tři země, kde Evropský sbor Solidarity již je velmi populárním evropským projektem, ukazují, že existuje silný zájem o evropské hodnoty v těchto zemích a současně je tu snaha naděje o kvalitní učňovské nebo dobrovolnické zkušenosti. A proto jsme rozšířili Evropský sbor solidarity, jak uvedl komisař Ettinger. Máme tu dva aspekty, je to dobrovolnictví, 80% aktivit a ta stránka profesní je eh, asi 20%. A potom je tu rozpočet. Dovolte mi stručně zmínit rozdíly mezi Evropskou dobrovolnickou službou a Evropským sborem Solidarity. Protože Evropský sbor Solidarity je EVS plus s jedním rozměrem a to je zeměpisný rozměr. Evropský sbor dobrovolníků tam je ten záběr zeměpisný vše, pro všech 28 členských států. Víte, že IVS a projekty Erasmus pokrývají 33 zemí. A dojde k simultánní existenci po, určité, po určitou dobu pro členské státy Evropský sbor dobrovolnosti bude pokrývat eh, všechny aktivity, přičemž země sousedství budou po určitou dobu přežívat v rámci EVS. A my chceme umožnit přístup k Evropskému dobrovolnickému sboru eh, velmi jednoduše pro nečlenské státy, abychom výhledově mohli rozšířit zeměpisnou, zeměpisnou působnost na ty země, které nejsou v současnosti eh, eh, členy aktivity Evropského dobrovolnického sboru. Takže výhledově budeme schopni pokrýt všechny země. Ale pro EU členské státy máme Evropský dobrovolnický sbor a má, potom budeme mít Evropský sbor Solidarity které, který bude působit i v zemích evropského sousedství. Ale všechny další rozdíly jsou pouze výhody pro Evropský sbor Solidarity. Protože, jak jsem uvedl, ten portál bude dostupnější než nedávný systém použitý u EVS. přičemž zachováváme všechna kvalitní partnerství a všechna, všechny certifikované nevládní organizace, kte, se kterými spolupracujeme v rámci období, kdy jsme provozovali EVS. Budeme mít i větší zdroje financování, jak jsme slyšeli. A mechanismus jednokontaktního místa, one-stop shop, pro podávání žádostí celý proces podávání žádostí usnadní pro žadatele, pro mladé občany Evropské unie. Takže bych řekl, že pokud budeme moci realizovat Evropský sbor solidarity a zachováme fungování systému na straně dobrovolnictví, tak to bude lepší než to, co se nám podařilo u EVS na té stránce profesní, tak jde zejména o kvalitu uh, učňovských zkušeností, protože budeme věnovat zvláštní pozornost, abychom uh, zachovali všechny kvalitativní kritéria, která pomáhají mladým, aby se přiblížili kvalitním zkušenostem v oblasti učňovské a v oblasti odborné přípravy. Je to zatím tedy zúženější, protože jsme pozornější v té oblasti učňovské a profesní. Je to tam o něco riskantnější, máme zde menší zkušenosti, pokud jde o rozvoj té stránky odborné přípravy oproti mnoha zkušenostem na straně dobrovolnické. Takže to bylo mých 7,5 minuty, děkuji vám mnohokrát. Very good. Výborně. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a nyní bych chtěla dát slovo první kolečko koordinátorů, potom ještě bude jedno kolo s komisaři, protože pan komisař Ettinger se musí bohužel vzdálit, protože ještě bude projednávat otázky rozpočtu a začneme se. No ano, chtěla bych srdečně poděkovat za to, že jste oba přišli dnes mezi nás, dnes dopoledne a že hovoříte o tomto novém projektu, kterým bude k dispozici eh, 20 rozpočtu, protože EVS už v minulosti odvedl velice dobrou práci a domnívám se, že spole- dohromady si myslím, že je to velice dobrý společný návrh pro dobrovolnickou práci, pro vytváření tady těchto dobrovolni- dobrovolných míst a také pro propojení jednotlivých složek rozpočtu. Jak již zde zaznělo, myslím si, že je to určitý rebranding v první řadě Eh, nové, eh, nové zviditelnění této dobrovolnické práce sociálních, eh, v sociální oblasti a určitě zlepšení toho programu, to bude určitě kroku předu. Ještě bych se chtěla zmínit o tom bodu, kde máme ještě určité otázky a to je rozpočet. Je to tak, že vlastně celá část EVS tam vlastně bylo a bude potom nové financování se sboru Solidarity. Kolik ještě zůstává konkrétně na práci dobrovolníků uh, mimo uh, území Evropské unie, mimo tedy uh, území působnosti sboru Solidarity a jaká bude organizační struktura. Bude to stejná organizační struktura jako u EVS při těch mimoevropských činnostech a nebo to bude tedy trošku změna té struktury. A když se tedy podívám na to, co je navrženo v tom, v tom právním rámci, pozměňovací návrhy článek 13, zejména řád regulace ohledně Erasmu, alokace těch prostředků, když se tedy na toto dívám, tak bude i v ob- nepřímé oblasti hm, uči, eh, vzdělávání dospělých, bude tam, dojde k určitému snížení. To, ta procentní sazba zůstane sejma, stejná, bude tedy odejmuto něco i od tum, otat. Od Myslím si, že když se odebírá z jiných oblastí, tak by to bylo logické. A potom další bod. V rozpočtu zde máme zvýšení prostředků na následující roky, protože v prvních letech nebylo kde vydáno tolik z obecného rozpočtu a potom v následujících letech dojde ke zvýšení v rámci eh, Erasmu, starého Leonarda, starého Komenia. Ale chtěla bych tedy se zeptat, zda tomu tak opravdu bude. A potom na rok 2018, 19. máme určité zvýšení rozpočtu, ještě jsme požadovali pro ten zbývající finanční rámec, který byl tedy dosud snížen. Jak to tedy vypadá s těmito čísly? Jsou to takzvané čerstvé nové prostředky, anebo to bude ještě to, co přebývá z toho stávajícího programu Erasmus? Uh, a potom ještě v souvislosti s působností ten nový Evropský sbor Solidarity bude tedy čerpat hm, z prostředků na Erasmu a ta potom také z jiných tedy kapitol, ale v zásadě bude to také eh, ve prospěch jiných politik Evropské unie právě v rámci této solidarity takže je možné i z těchto rozpočtových linek čerpat eh, prostředky na sbor Solidarity a potom také, co se týká působnosti našeho výboru, tam by byla tedy, eh, samozřejmě bychom se snažili ještě rozšířit eh, Erasmus. Omlouvám se, já musím být přísná, když se dívám na hodinky, tak čas nám kvapí, tak prosím omezte své příspěvky na tři minuty, pokud možno Silvia Kosta. Děkuji. Já také bych chtěla poděkovat oběma komisařům za to, že eh, mezi nás přišli a představili nám tuto velmi eh, důležitou iniciativu. Tento eh, <clears throat> Jde tedy o tento Myslím si, že jsou to pozitivní eh, věci, co zde zasnělo. Duch eh, tady tohoto Evropského sboru Solidarity, eh, v duchu tedy Solidarity, to je určitě dobré. Zapojení mladých, takže otázky, které jste zazněli ohledně rozpočtu, ty si myslím, že jsou relevantní, také mě to zajímá, takže je nebudu už opakovat, protože už je položila kolegyně. A je zde myšlenka určitého jednotného portálu, kam se li, mladí lidé bohu, budou moci zapisovat, registrovat. Toto jednotné kontaktní místo, to by určitě bylo jednoduché. Ale mám pocit, že je zde trošku nejasné, nejasný typ toho zapojení, té angažovanosti. To znamená, vztahy, z toho spolupráce mezi jednotlivými organizacemi, které se, které se mohou účastnit. Uh, Potom zde máme to školení, trénink tedy a 20% akcí, které se týkají opravdové práce eh, organizací, které nejsou tedy pouze neziskovými organizacemi. Jsou zde také, budou zde také skutečné podniky, které budou zapojeny. Sociální podniky, ale také ostatní podniky. A to už se poněkud vzdaluje od toho základního cíle tady této eh, iniciativy, protože se domnívám, že by to měl být za, v zásadě nebo z velké, z velké části dobrovolnická práce. Ta dobrovolnost, to by měl být tedy ten klíčový pojem. Hovořili jsme také o přidělení větších zdrojů v rámci programu Erasmus ale snažili jsme se tedy tlačit členské státy k tomu, aby na národní úrovni dávali mladým lidem možnost zapojit se do dobrovolnické práce a do eh, občanské eh, služby. Mladí lidé vlastně eh, jsou zejména ze zemí, kde už tato legislativa byla zakotvena. Takže myslím si, že je to také možnost eh, tlačit na prosazení této legislativy. Takže máme zde tento Evropský eh, sbor Solidarity. A je důležité, aby i doma, tedy v jednotlivých členských státech, mohly být Eh, lidé činí. Máme zde 119 milionů z programu Erasmus a potom eh, prostředky z jiných eh, programů. A jde zde o to, aby aby vlastně to, to bylo ne, nejen těch 33%, ale těch 28 členských nebo 33 členských států, ale aby se do toho zapojovaly i eh, další státy mimo Evropské unie. Tedy nad, rok, nad rámec roku 2020 bychom chtěli opravdu mít širší rámec pro tuto práci. Takže moje otázka zní tedy, jak by měla vypadat ta právní úprava. Do, dobrovolná práce, eh, sbor solidarity, školení, práce, podnikání, to, na to bych se chtěla zeptat. Pan Šultis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Nejprve bych eh, rád poděkoval srdečně oběma komisařům za to, že nyní jsme obdrželi tuto informaci z první ruky. Dovolte abych zmínil několik otázek, které jsem si připravil a k ním ještě přibyly další na základě toho, co uvedl pan komisař. Já bych rád požádal pane, pány komisaře, aby mi dali k dispozici ten seznam eh, těch eh, zemí, odkud plynou dobrovolníci. Na jihu je ohromná nezaměstnanost mladých lidí. Nedomníváte se, že právě zde by měla převládnout solidarita? Jak to tam budeme vysvětlovat lidem? V některých eh, regionech eh, je spousta lidí, kteří hledají práci. Ano, hovoříme tady o mladých lidech, o evropských ideálech, o solidaritě, ale Musím říct, že nemám některak velkou důvěru v komisi, pokud hovoří o tom, že tady ta solidarita bude eh, nabízena napříč generacemi. Rád bych eh, věděl, jak je to s tou platformou, kterou připravujete, jak bude možné eh, nalézt řešení pro nezaměstnané lidi na jihu Evropy, aby to nemělo pouze podobu trojského koně, eh, celá tato iniciativa. Myslím si, že bychom měli mladým lidem na jeho Evropě nabídnout více než eh, tento projev solidarity, ale pracovní místa. Další otázka. Jakou úlohu může takovýto sbor Solidarity sehrát při uh, zahraničních misích? V případě těch uh, zahraničních misí a nasazení v zahraničí je možné nějak uplatnit eh, konkrétní povolání? Děkuji paní Triberová. Já bych také rada poděkovala oběma komisařům. Děkuji za to, že jste nás seznámili s hlavními myšlenkami a možnostmi financování eh, tohoto Evropského sboru solidarity. Obecně ta základní myšlenka dát mladým lidem další možnosti prostřednictvím dobrovolné práce v Evropské unii, uplatnit své schopnosti a eh, dovednosti, to je všechno v pořádku je, také, je to také příležitost eh, rozšiřovat eh, povědomí o evropanství a nabídnout evropským mladým lidem možnost eh, získat mnohé zkušenosti. Také považuji za správné, že se pokoušíte navrhnout lepší organizaci Celá ta zpráva bude jednodušší i prostřednictvím toho jednotného kontaktního místa. Když se však eh, podívám na finance, tak bych ráda poukázala na to, že když jsme se naposledy hovořili, bavili o, o eh, tomto Evropském sboru Solidarity v parlamentu, tak eh, komise slíbila, že nebudou používány žádné prostředky z programu Erasmus+, což evidentně není pravda. Vy jste zmínili, že z programu Erasmus Plus nějaké prostředky budou uh, převedeny do rozpočtu tohoto zboru Solidarity. Eh, pokud eh, by se mělo naplnit to, co navrhujete, tak ty prostředky neměly být čerpány z té oblasti, kde již nyní nabízíme mladým lidem možnosti vzdělávání. Já bych vás ráda vyzvala k tomu, abyste předložili nový návrh. Vy jste slíbili něco jiného a nyní nejsem ochotná to, s tím se nyní přišli přijmout. Druhá otázka se týká kvality. Uvítali bychom, pokud, pokud by uh, bylo možné aby v rámci této iniciativy bylo možné také podporovat konkrétní skupiny skupiny, které, které, které budou přicházet s vlastními iniciativami. Takže někdo další se nehlásí o slovo, proto bych ráda požádala pana Ettingera, aby se vyjádřil k otázkám rozpočtu, ještě než bude uh, muset zmizet, aby se opět věnoval rozpočtu. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci. Prostředky, které jsou poskytovány pro dobrovolnou práci a pokud byly investovány do posud pro 28 eh, členských států a navýšíme je tak, aby Eh, nebyl program Erasmus Plus některak dotčen. Zvyšujeme kvalitu a rozšiřujeme možnosti pro práci mladých lidí, a to v rámci uh, nového střešního pojmu Zbor Solidarity. Právě s tím cílem, aby eh, chom podporovali tu hodnotu solidarity. A proto využijeme prostředky z dobrovolné služby, doplníme je prostředky z dalších programů a 50% eh, ten rozpočet bude doplněn novými prostředky. Klasická práce eh, programu Erasmus Plus nebude tím některak dotčena. Vezmeme prostředky z evropského programu pro práci a sociální inovaci bude to 10 milionů během tří let. Potom z Evropského sociálního fondu vezmeme 35 milionů, také během tří let. A 86,5 milionů budou nové prostředky. To znamená, že tady to bude zacíleno na mladé lidi a na perspektivy účastnice eh, projektů, které budou eh, prováděny týmy mladými, mladých lidí během týdnu a měsíců. Celkem vezmeme 150 milionů z jiných programů a zaktivujeme také nové finanční prostředky. Položila jste otázku? Co to bude znamenat pro tu evropskou dobrovolnou službu? Eh, pokud eh, by bylo eh, počítáno s těmi prostředky z EVS pro 28 členských států, tak je to 198 milionů a to představuje asi 80 veškerých prostředků. Zbývá tady ještě 20 pro partnerské země, pro které chceme nadále rozvíjet projekty. Jak se to bude řešit organizačně? k tomu máme své odborníky. A zde bych se obrátil na kolegu Navračiče a naše poradce a experty. Pokud je o tu alternativu, že bychom ten sbor Solidarity rozšířili i po, i po roce 2020, eh, to je také možné. To znamená, že v roce 2018 když bude běžet ten program již rok, budeme muset ověřit, jakým způsobem by bylo možné tuto nabídku také dát partnerským zemím, eh, které, pro které eh, se eh, doposud nepočítalo s účastí. A poté se to přesune do toho příštího víceletého finančního rámce. Proto hovořím o těch několika fázích Fáze 1, fáze 2, 2018 až 2020 a fáze 3 po roce 2020, ke které bude již zapotřebí stabilního rozpočtu. A abychom také mohli rozšířit eh, ten seznam partnerů, které chceme do iniciativy zapojit. S napětím očekáváme výsledky voleb ve Spojeném království. Mohu říct, že pokud jde o rozpočet na 2018, eh, bude provedeno prodaná kontrola v polovině období. Eh, parlament byl schopen během jednoho měsíce eh, připravit zlepšení a rozhodnout o revizi a právě tím se může disponovat těmi, těmi 50 miliony. A doufáme, že eh, bude zrušena blokáda po výsledcích eh, voleb ve Spodném království. Každopádně chci říct, že těch 50 milionů eh, bude k dispozici pro Erasmus. K té kritické poznámce, jestli lze komisi důvěřovat, co na to říct? My vás žádáme o důvěru a chceme ji naplnit. Proto bych vás požádal, abyste nám dovolili pokračovat v tom dialogu a nechat nás e, ukázat během příštích třech let, jestli ten náš přístup byl správný. Jak řekl kolega Navračič, nejsou žádné kvóty pro členské státy. Pokud je například fondy soudržnosti, tak tam se pracuje s kvótami. V tomto případě se jedná o to, že pokud budou mít mladí lidé zájem, tak eh, eh, budou se moci koupit eh, iniciativy. Je to pro ně určitá perspektiva a myslím si, že je v zájmu celé té oblasti práce mladých lidí tuto iniciativu aktivovat bez kvot. Čili kdo se přihlásí, bude zaregistrován a může se stát účastníkem bez ohledu e, na to, kolik je nezaměstnaných v Řecku, Španělsku či Itálii. Několik, děkuji pěkně. Dovolte ještě doplnící otázku, otázku. Je to pro nás důležité na 2017 jsme dostali schválených eh, navíc 50 eh, milionů pro Erasmus+, plus a eh, doufám, že další prostředky půjdou z toho příštího víceletého rámce. Tady těch 85, 85 milionů, které jste zmínil, jako 160 prostředky odkud pocházejí? pocházejí z Global Margin for Commitments 2018. To znamená, to jsou vlastně prostředky, které nebyly přiděleny k žádnému účelu, a vlastně, které by měly být potom po uzávěrce vráceny členským státům, ale budou definovány a použity k užitečnému účelu. To znamená ty dodatečné prostředky na rok 2017 pro Erasmus+, Plus a potom v letech 2018 až 2020 doufáme, že se nám podaří získat pro zbor Solidarity. Teď tedy jsou to jsou vlastně zbývající prostředky z Erasmus+. Ano, to by měl být náš cíl v následujících letech. Erasmus Plus je úspěšný projekt, jak již bylo řečeno, a nesmí vlastně omezovat ten sbor Solidarity Erasmus+. Plus. To znamená, do roz, návrhu rozpočtu to zapracujeme tak, aby oba dva ty vlaky si jeli paralelně a byly úspěšné. Děkuji, říká předsedkyně. Nyní vám přejeme tedy hodně štěstí a přenecháme vás vaší schůzi ohledně rozpočtu, takže ještě jednou děkujeme a dávám slovo komisaři Navračiči, protože zde byly ještě další otázky, na které byste měl zareagovat. Prosím. Thank you very much. Děkuji. Dovolte mi některé doplňující poznámky k souvislosti mezi Evropskou dobrovolnickou službou a Evropským sborem Solidarity. Můžeme říci, že Evropský sbor Solidarity je vylepšená verze Evropské dobrovolnické služby, protože EVS je velmi populárním programem, který je nám velmi blízký, ale musíme uznat, že nebyl příliš úspěšný. Za 20 let jsme dosáhli 100 tisíce účastníků za 20 let. A nyní Sto tisíc, ano. A my bychom chtěli dosáhnout dalších, eh, dalšího statisíce do roku 2020. S Evropským sborem Solidarity za méně než rok máme 30 tisíc žádostí, které jsou zaregistrovány. A zatím jsme, jsme měli 108 nabídek umístění. Některé byly již realizovány, jde o zaměstnání, máme, máme jich zatím poměrně málo, což znamená, že pokud můžeme zachovat toto tempo, Evropský sbor Solidarity může být mnohem úspěšnější než Evropská dobrovolnická služba v minulosti. Avšak ponecháváme určité prostředky v Erasmu Plus pro země sousedství a programu Erasmus Plus máme 90 milionů euro pro EVS do budoucnosti. A to jsou vlastně další prostředky na dobrovolnické aktivity. Máme prostředky Evropského sboru Solidarity plus 90 eh, milionů pro aktivity EVS do budoucnosti. A jak už jsem právě uvedl v, ve, svém, ve svých úvodních poznámkách, chceme rozšířit eh, zeměpisnou působnost na základě bilaterálních dohod. Evropská unie může podepsat bilaterální dohodu s dalšími zeměmi, aby zavedla aktivity Evropského sboru solidarity do těchto zemí. Takže takto to může být pokryto. Nevládní organizace jsou aktivní součástí ESS. A zatím jsme měli 112 tedy organizací, které navázaly kontakt, tedy které jsou aktivní a které usilují o nábor účastníků. A většina z nich samozřejmě pro dobrovolnické aktivity. Ale jsou tu i příklady aktivit v oblasti profesní, v oblasti učňovské, tedy nejde jenom o dobrovolnickou aktivitu. Časový prostor od poměrně krátkých časových úseků až po další u, u, toho, u těch učňovských pobytů tam, tak tam to nejkratší období je dva měsíce a nejdelší 12 měsíců, u dobrovolnictví 14 dní až 12 měsíců. Takže je tu jasný eh, rozdíl mezi EVS a Evropským sborem Solidarity. Řekl bych, že Evropský sbor Solidarity je vlastně vylepšená verze Evropské dobrovolnické služby. Pokud je o Řecko, zatím jsme měli až dosud 1204 žadatelů z Řecka, což je poměrně dobré číslo. Je to osmý nejvyšší počet v EU. A naprosto s vámi souhlasím, že vysoký počet žadatelů z jihoevropských členských států, kde vysoká nezaměstnanost mládežů, poukazuje na skutečnost, že tito mladí lidé nemají jenom zájem o solidaritu a o dobrovolnictví, ale chtějí být zapojeni také do aktivita trhu práce. A proto musíme se snažit o kvalitní pojistky, abychom zabránili zklamání těchto mladých. Ta profesní součást Evropského sboru studentů bude vydávat eh, osvědčení a učňové a stážisté mohou na trhu práce využít tato osvědčení a věřím, že jim pomůžeme eh, nalézt eh, práci jednodušším způsobem. Děkuji. Ještě mám čtyři žádosti o slovo, takže uděláme tedy další kolečko a každý vás Prosím na jednu minutu, kolegyně Šojdrová. Já jsem ráda, že jsem tady slyšela, že e, finančně bude zajištěna Evropská e, solidární služba e, z prostředků, které nebudou na úkor programu dobrovolnictví. Děkuji také panu komisaři za ten závěr, že vlastně se směřuje k vylepšení té stávající European Voluntary Service a nesmí se na, na tuto službu zapomenout. Souhlasím s tím, že nemůžeme teď zklamat 30 tisíc přihlášených, ale musíme podpořit komisi v jejím úsilí. Ale na druhou stranu, my nemůžeme zklamat ti, kteří tady 20 let budují European Voluntary Service. Nemůžeme říct, že to bylo uděláno špatně. Oni pracovali za jiných podmínek. Takže já bych si přála, aby eh, služba dobrovolnictví a e, solidarity šla ruku v ruce, aby to bylo společné, protože vypadá to tak, že bude Solidarity Corp a voluntary service půjde někam, eh, bude potlačen. A to by bylo špatně. Takže ano, souhlasím, European eh, Solidarity Corps, ať je podpořen, ale zároveň podpořit European Voluntary Service jako důležitou součást, nejlépe i v názvu European Voluntary Solidarity Corps. Vielen herzlichen Dank. Jetzt ist der Děkuji. Nyní se kolega Lokegaard zde není, ten odešel, takže kolega Morel. Prezentazione. Děkuji. Mám málo času, tak položím tři otázky. Velmi stručné. Pokud jsem to dobře počítal, takže na základě toho, co řekl pan Ettinger, na základě trojlet, tříletého finančování máme prostředky také z programu Erasmus+. Ty zájmy a to, oč nám jde, je dobře známo. Prostředky byly využity pro Evropskou dobrovolnickou službu, to už se čerpalo z Erasmu plus z té oblasti práce s mládeží, pokud se na to dobře vzpomínám. Takže nyní máme nový právní základ eh, pro Evropský sbor Solidarity s novými eh, finančními zdroji a vlastně ten tříletý problém přenášíme a jsem očekával trošku lepší řešení. Další otázka pro vás, pane Navráčiči. Vy jste zmínil eh, dobrovolnickou službu a sbor Solidarity a řekl jste, že vlastně budou pokračovat paralelně oba. Služba i sbor. A proč budeme mít vlastně oba útvary, obě formy? Protože eh, dobrovolnický sbor může bránit dostatečnému rozvoji eh, sboru Solidarity. A vy jste to chtěli zjednodušit. Ale já myslím, že si budou konkurovat. Alespoň to hrozí. Pan Lokera, děkujeme komisi za odpovědi. Je to pěkná myšlenka zlepšit dobrovolnickou službu. Pro ty z nás, kteří se tím zabývali po řadu let, skutečně potřebuje zlepšení, vylepšení a toto je vhodná cesta. Nebudu se pouštět do rozpočtových otázek, pan Ettinger na něco už odpověděl, ale mám otázku, která se týká otázky té mezery mezi jihoevropany a severoevropany, mezi mládeží, pokud je o účast. Když se podíváte na, na mládež ze severských zemí, nemám rád kvóty, ale jak nalákáte severžany a jak zajistíte, aby se zapojili do tohoto projektu? Protože když hovoříme o stabilitě, tak je to důležité, abyste nalezli způsob, jak zapojit také mládež ze severu Evropy, protože jinak eh, to může dopadnout tak, že to bude čistě jihoevropský projekt. Děkuji. Děkuji pěkně. A ještě jednou Helga Já bych ještě ráda se vrátila k té otázce. Vy jste řekl, že uh, peníze z Erasmu+, eh, které nejsou určeny pro dobrovolnou službu, tak nebudou použity. A také jste zmínil ještě těch 50 milionů, které přibudou. Ale ve své prezentaci jste rovněž hovořil o tom, že pro EVS bude 341 eh, milionů eh, euro. Takže jsou tady peníze, které se budou muset získat jako čerstvé, ale které eh, budou činit pouze eh, malou část. Pokud eh, to chápu, tak vlastně tady ta politická, to politické poselství je takové, že se v žádném případě nechcete že se nechcete dopustit toho, že byste z Erasmus Plus vzali nějaké peníze, ale že tady zmobilizujete eh, nové eh, peníze, eh, tak aby se vlastně dosáhlo to rozpočtu 341 milionů. Děkuji pěkně. Pane komisaři Navráčiči, ještě slovo závěrem. Děkuji pěkně. Dovolte, abych se ještě jednou pokusil učinit eh, takové srovnání mezi EVS a Evropským sborem Solidarity. To je pravděpodobně eh, ten základ nové koncepce. My samozřejmě chce koordinovat činnosti obou aktivit. Pokud by to bylo ideálně vyřešeno, tak tady bude komplementarita z hlediska geografie a v budoucnosti tady dojde ke konvergenci. Mezi EU a členskými státy budou bilaterální smlouvy, která budou vlast, které budou naplňovat veškerá kritéria zeměpisného pokrytí. To znamená, že vlastně EVS jakožto součást Erasmus Plus je implementována národními agenturami a zároveň v té přípravné fázi e, dojde k iniciativě e, v oblasti Evropského sboru Solidarity a její realizace budou mít na starosti také e, agentury v členských státech. Takže ty dva projekty tady mají potenciál konvergence a to bude určitě také nejlepší záruka pro to, aby se ty činnosti koordinovaly jak na národní úrovni, tak na úrovni EU. Pokud se podíváte na činnost EVS nebo na činnosti Evropského sboru Solidarity, tak eh, ty budeme řídit my a Národní agentury programu Erasmus. Jak spopularizovat Evropský sbor Solidarity na severu Evropy? Je to částečně vaše odpovědnost. Pokud budete dobře propagovat, tak dosáhnete dobrých výsledků. Některé ze severských států, Evrop, respektive ano, Švédsko, Nizozemsko, když to není úplně na severu, tak ty se vedou dobře. A dokonce Finové jsou aktivnější než Dánové. což mě poměrně překvapuje. Překvapuje mě, že Britové jsou poměrně aktivní. Jsou v té první čtvrtině, pokud jde o počet žádostí. Musíme intenzivně propagovat tuto iniciativu. Musíme zde oživit ten pocit solidarity v jednom každém členském státu EU. Můžeme se spolehnout na e, úspěchy, kterých dosáhl program Erasmus+, ale musíme ještě přidat. A proto chceme motivovat národní agentury, aby rozjížděli vlastní informační a propagační kampaně. A myslím si, že občané e, právě díky těmto kampaním tuto iniciativu dobře přejmou. A pokud jde o Mm, paní Treperovou. Ano, my chceme využít všech příležitostí pro financování, ale zapojit sem i další fondy, jako například e, Evropský fond soudržnosti. E, v těchto fondech, no z těchto fondů se financují mnohé programy, ne vždy založené na zásadě dobrovolnosti, ale e, je tady možnost synergie, jak využívat peněz i z těchto oblastí, z těchto fondů. Děkuji velice, pane komisaři Navračiči. Děkujeme, že jste k nám dnes dorazil a že jste nám dnes mohli prezentovat ten čerstvý návrh komise. Prozatím nemá oficiální písemnou podobu. Jak si asi dokážete představit, ten návrh pečlivě přeskoumáme a předložíme samozřejmě své návrhy a připomínky. Bude to běžný eh, postup. V tomto případě samozřejmě bude následovat řada eh, rozhovorů a jednání s vašimi útvary a myslím si, že ta spolupráce eh, z pravidla v těchto případech probíhá velice dobře a doufám, že budete schopni odpovědět na naše otevřené otázky a že budete také schopni zakomponovat eh, naše připomínky a návrhy. Těším se na další diskuse zde v našem výboru, ale také samozřejmě s vámi na komisi. No a pouze doufám, že se nám podaří nakonec dosáhnout takového výsledku, kdy se tato iniciativa Evropského sboru Solidarity bude skutečně uh, moci uh, realizovat. Ještě jednou srdeční dík za vaši účast a za vaše odpovědi. Pustíme se nyní do práce a, jak jsem řekla, doufám, že se ta práce dobere zdárného konce. So, dann sind wir Dobrá, takže tím jsme v zásadě dokončili naši schůzi. Ještě bych vás chtěla informovat, že příští schůze výboru se bude konat 21. června. Ano. Takže přesně 21. června od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30 hodin a 22. června dopoledne od 9 do 12.30. Předsedkyně děkuje tlumočníkům za užitečnou práci a nyní žádám koordinátory, aby zde zůstali a ostatní, aby pokud možno rychle opustili sál. Děkuji.